je Turčánu a to s účinkem k 2. 3. 2015. Pan Turčánu nastoupí na místo pana Eduarda Raul Herviga. Odpovědné španělské orgány mne informovaly o zvedení paní Estefania Torres Martínez s účinkem 25.3.2015. Paní Torres Martínez nastoupí na místo pana Pablo Echenike Roba. Parlament tedy běde na vědomí zvolení obou dvou kolegů. Já je zde srdečně vítám a připomínám, že od tohoto okamžiku mohou za podmínek stanovení v jednací řády plnoprávně se účastnit zasedání parlamentu a jeho orgánů. Právní výbor na své schůzi z 23. 3.